Uh, Dobré odpoledne, dámy a pánové. Eh, já myslím, že můžeme začít. Eh, zejména bych chtěl eh, přivítat všechny své kolegy z frakce SD, protože nikdo jiný tu zatím není. Takže bychom jim měli vzdát <laughs> zvláštní body za docházku a Omlouvám se, že eh, musíme zasedat v této poměrně podivné místnosti. Myslím si, že ostatní politické skupiny by se měly připojit k iniciativě bodu za docházku, možná by jich tu bylo potom více. Takže já budu eh, předsedat dnešní schůzi i eh, zítřejší schůzi a brzy projdu změny v pořadu jednání. Jak, jak, jak, jak jsem říkal, tak ta místnost, kde zasedáme, je poměrně podivná. My máme eh, prostory eh, i, i jinde, nicméně já se tedy vynasnažím, aby to tady probíhalo co nejlépe. Eh, pokud jde o pořad jednání příštích dvou dnů, tak jediná změna, kterou musím ohlásit, je, že v zítřejším hlasování budeme hlasovat o zprávě pana Bělana dříve než o zprávě pana Majera, tedy před bodem 11. Hlasování zítra začíná v 10 hodin. A ještě předtím si vyslechneme eh, důležitou prezentaci Eh, o eh, celních eh, sankcích a přestupcích. Je to prezentace od komise a my jsme se o ní dozvěděli poměrně pozdě na to, abychom ji znali do detailu. Nicméně koordinátoři jmenovali paní Legrip a paní Gebhardt k práci na této iniciativě a zítra budeme diskutovat o naší reakci, která patrně proběhne formou usnesení, abychom ten proces nějak zahájili. To eh, bude důležité a já eh, požádám pana Želinského z DigiTex, aby nám odprezentoval své posouzení dopadu. Potom musíme zítra hlasovat také o novém eh, bodu, a to je korigendum k směrnici o e, veřejných zakázkách. E, tady jde pouze o opravu e, nějakých formulací a odkazů na přílohy. Nemá to žádný politický obsah, nicméně to bude také zítra na pořadu jednání. To jsou mé návrhy, mohu považovat pořad jednání za schválený. Ano, děkuji. E, ještě bych vám chtěl e, připomenout, že všechny dokumenty e, k této schůzi jsou k dispozici na platformě e-meeting, takže kdo z vás si přinesl iPady, tablety a podobná zařízení, tak si je tam mohou najít místo, aby je měli v papírové podobě. Myslím si, že tuto variantu bude volit čím dál více lidí. Tento týden nebude rozesílán žádný newsletter, ale na příští schůzi už ho dostanete. A konečně, než se dostaneme k vlastnímu jednání, eh, tak byly zveřejně, byl zveřejněn zápis naší schůze z 9. ledna a ten bude považován za schválený, pokud do konce dnešního zasedání nebude vznesena žádná námitka. Nyní eh, bych chtěl postupovat eh, takto, eh, než se dostaneme ke zprávě pana Koreje de Campose. Chtěl bych vyzvat zpravodaje a další, aby nás spravili o pokroku v trialozích a jsem rád, že je tu paní Šaldemose, která je naší zpravodajkou pro nařízení o bezpečnosti výrobků pro spotřebitele a já ji e, za okamžik poprosím, aby nás zpravila o nejnovějším vývoji, o pokroku, respektive nepokroku e, v trialozích a o tom, jaká jsou její očekávání. Paní Colin Langen tady tuším není. Eh, takže eh, nejspíše já eh, proběhnu to dění v oblasti elektronické fakturace veřejných zakázek, protože, jak víte, tak to je důležitý a přitom poměrně krátký legislativní text a je naprosto zásadní proto, abychom se v oblasti elektronické fakturace posunuli z místa. Paní eh, Colin Langen eh, do, ní, do, do této zprávy vtělila své zkušenosti z místní eh, vlády a spolu se stínovými zpravodaji dospěla k, odvedla dobrou práci a my jsme dosáhli schody na trialogu. Paní Colin Langen tu zítra bude a o této dohodě nám poví. Takže nebudu probírat ty body jeden po druhém dnes odpoledne. Jen chci říct, že aha, paní Colin Langen tu je, takže přestanu hovořit a ona nám poví podrobnosti. Myslím, že si můžete sednout tady na této straně. Já tady brzo dám slovo paní Colin Langen, ale e, ještě předtím bych e, vám chtěl povědět o e, pokroku v druhém trialogu, který se týká poslední části eh, nového regulačního rámce eh, ohledně tlakového vybavení. Eh, tady došlo ke spoždění, protože rada provedla řadu změn. Teď se to vrátilo k nám a nebylo to takové, jak jsme čekali, protože rada provedla spoustu změn, které pro nás nebyly přijatelné, nicméně teď jsme dospěli ke schodě ohledně směrnice o tlakovém vybavení a e, budeme o ní hlasovat, myslím, že ne zítra, ale myslím, že ne zítra, ale určitě e, už brzy. Nicméně tato kapitola je tedy uzavřena. Takže paní Colin Langen, e, než jste přišla, tak jsem tady zrovna říkal ostatním, jaká je situace ohledně elektronické fakturace. Chcete něco říci ze své pozice zpravodaje? Omlouvám se, pane předsedo, že jsem přišla pozdě. Eh, bohužel jsem teď neposlouchala eh, váš výklad. Eh, možná jenom krátce doplním, že během trialogu jsme dosáhli ke schodě, takže ta zpráva čeká na schválení, jak už jste patrně předeslal. Konce se v této oblasti byly přijaty, stejně tak všeobecné požadavky na normy byly konkretizovány. Pokud jde o technologickou neutralitu, a e, ochranu osobních údajů, tak to je také v pořádku. E, stejně tak e, elektronické účty byly vtěleny do nového článku byla zavedena lhůta 36 měsíců. V této době musí proběhnout i ta testovací fáze, za kterou jsme bojovali a e, ta se tedy týká e, přiměřených nákladů, použitelnosti, e, uživatelské přívětivosti a tak dále. Pokud jde o časový rámec, tak jsme našli kompromis. Po zveřejnění 18 měsíců na zadávání zakázky, potom 24 měsíců na subcentrální zadávání a podle mého názoru jde o velice uspokojivý výsledek a díky patří především našemu předsedovi, který se velice angažoval eh, v boji za eh, udržitelný časový harmonogram a také se mu povedlo eh, přesvědčit radu a ke kompromisu se můžeme vyslovit jedině příznivě. Já jenom jednám tak, jak mi radí výbor a myslím si, že jsme tedy byli velice úspěšní, respektive vy a stínoví zpravodajové. O tomto tedy budeme hlasovat zítra. E, teď, e, abych uzavřel tyto informace o triálozích, tak bych dal slovo paní Šaltemoze, aby nám řekla, e, jak jsme na tom s bezpečností výrobku a jsem si jistý, že pojednáte i o dozoru nad trhem. Eh, ano, děkuji, pane předsedo. Eh, já eh, promluvím o celém tomto balíčku. V Dánsku máme takové přísloví, že žádné zprávy jsou většinou dobré zprávy, nicméně v tomto případě jde o žádné zprávy od rady a to jsou podle mého názoru špatné zprávy. Já budu hovořit naprosto upřímně. Nebudeme schopni dosáhnout dohody s radou v tomto legislativním období. Bohužel. Už v to nevěřím. Takže, a to už jsem řekla několikrát, my teď plánujeme e, jít se zprávou e, na plenární zasedání a diskutujeme o tom, e, jaký čas by byl pro tu zprávu vhodný, protože všichni se domníváme, že je důležité vyhradit si dostatek času na rozpravu a samozřejmě potom na hlasování a ta poslední plenárka v Dubnu už je teď docela nabitá, e, je tam celá řada zpráv, o kterých se bude hlasovat. My na tom pracujeme, ale zatím nemůžu říct e, jistě, e, na které plenárce to budeme projednávat. Nicméně pokoušíme si pro ní najít dostatek času v pořadu jednání plenárky. Jakmile se něco dozvím, tak vám to oznámím. Jakmile se něco dozvím ohledně data, a když hovořím v první osobě, mluvím sebe a taky paní Kajnen a všechny stínové zpravodaje. E, my společně budeme diskutovat o tom, e, jak budeme postupovat. Možná ještě najdeme e, nějaké kompromisy možná ještě zprávu nějakým způsobem pozměníme, možná také ne. Každopádně diskuzi dáme na program, jakmile budeme znát datum hlasování na plenárním zasedání. To jsou tedy zprávy ode mě. Jak říkám, žádné zprávy víceméně. Dobře, už jsme o tom diskutovali mnohokrát, ale eh, myslím si, že všichni jsme velice zklamaní z toho, že jsme nedosáhli pokroku, zvlášť proto, že o tomto návrhu jsme hlasovali už v říjnu. Pokud jde o plenárky, eh, tak samozřejmě my vyjednáváme eh, v rámci politických skupin na konečné podobě pořadu jednání a podle mého názoru, pokud chceme dostat dostatek času eh, na rozpravu a myslím si, že bychom ten čas mít, že bychom ten čas mít měli, tak jedinou možností je březen a nebo možná mini plenárka v Dubnu. Podle mého názoru ta poslední dubnová plenárka bude poměrně nabitá. Říkal, eh, bylo nám sděleno od konference předsedů výboru ve Štrasburku minulý týden, že existuje reálné nebezpečí, že bude muset být zkrácen čas na rozpravy, protože návrhů je zkrátka příliš mnoho. Takže čím dříve eh, to budeme moci projednávat, tím lépe. Budeme o tom ještě eh, jednat se sekretariáty politických skupin. Nicméně my už jsme formálně učinili to rozhodnutí a teď ho musíme co nejrychleji zrealizovat. Takže ještě uvidíme, co se bude dát dělat. Takže eh, Děkuji mnohokrát a nyní se eh, přesuneme k rozpravě o eh, návrhu zprávy, o, která se týká nařízení vzájemné pomoci mezi správními orgány členských států, které mají zajistit aplikaci celních a zemědělských předpisů. Naším zpravodajem je pan Korea de Campos, máme tady stínové zpravodaje, zejména vítám pana Rose, který se k nám přidal eh, poměrně nedávno a je dobře, že vaše politická skupina vám přidělila tuto důležitou roli. Vidím tu Uleho Šmita z liberálů a také pana Foxe i eh, další. Myslím si, že ze zelených tu zatím nikdo není. Ale nejprve si tedy poslechneme eh, pana zpravodaje, potom stínové zpravodaje a potom eh, další kolegy, kteří by se chtěli vyjádřit. A eh, já se teď rozhlížím, kde sedí komise. Ano, tam. Pan Janakis, jestli to čtu správně. Zanakis. Není tu pan Kontopulos, který je většinou oříškem pro mou e, výslovnost. Pan Zanakis je tedy e, vedoucí oddělení e, v OLAFu a my si ho rádi vyslechneme po prvním kole výměny názorů. Takže teď předám slovo panu zpravodaji. Ah, okay. Eh, e eh, Vážený pane předsedo, vážení kolegové, budeme tady hovořit o návrhu, který se týká ochrany evropských spotřebitelů, ale také eh, bude chránit finanční zájmy a zajišťovat celní spolupráci. Máme dohromady 90, máme nařízení 515 lomeno 97, které není v platnosti, které ovšem má celou řadu mezer, díky tomu vznikají nejrůznější problémy, tak jak je to popsáno v hodnocení dopadu komise. Celní orgány nemají možnost srovnat, zda e, proslené zboží skutečně odpovídá té cestě, která byla naplánována. Máme různé transitní e, cesty, e, které jsou doplňovány vizuální kontrolou, Eh, v roce 2011 celá řada členských států eh, informovala o ztrátách, které vyplynuly na základě těchto podvodů. Byla to eh, částka v řádu 100 milionů eur. A týká se to přepravy zboží. Nicméně jednalo se pouze o případy, které byly detekovány komisí. Skutečný rozsah tohoto problému je mnohem větší případy zneužívání právě eh, v kontextu přepravy zboží představuje 12 milionů ročně. I když o tom nemáme konkrétní data, je to 30 tisíc možností nejrůznějších podvodů, eh, tak jak poukazuje šetření OLAFu. Víme, že ke spoždění eh, v případě dokumentů je někdy třeba až sedm měsíců. Jsou to dokumenty, které mají doprovázet dané zboží a to vede také k velkým změnám. Auditoři roku 2010 provedli šetření a dospěli k názoru, že 49 chyb se objevilo v jednotlivých prohlášeních, což vedlo ke ztrátám přibližně ve výši půl milionu euro. Tyto částky a tyto údaje nemohou být eh, získávány, jsou vyloučeny z rozpočtu Evropské unie. Nejen, že nejsou získávány, ale také skutečnost, že nemohou být získány, že nemůže dojít eh, k náhradě těchto finančních ztrát, eh, vede ke zvýšené kriminalitě v této oblasti. Chceme se vyhnout zbytečné administrativě, ale chceme zajistit bezpečnost a fungování vnitřního trhu, abychom zajistili vysokou ochranu spotřebitelů a náležité fungování vnitřního trhu, protože rozsah podvodů eh, musí znamenat k zavedení preventivních eh, mechanismů jak v jednotlivých členských státech, tak v Evropské unii. Velice stručně několik slov k pozměňovacím návrhům. Já jsem předložil návrh 6 chce, abychom byli konzistentní s článkem 1, abychom zajistili důslednost celého textu a znění. Také jsem vyjasnil definici eh, poskytovatele služeb, dále návrh 7 eh, se týká 62 nového eh, článku. Tady vycházíme z návrhu komise Jedná se o důkazy, které musí být vzájemně uznávány ve členských státech, takže navrhuji, abychom rozšířili tuto možnost také o možnost eh, spontánního poskytnutí důkazů. Dále další článek eh, se týká 88, nebo tedy návrh se týká článku 88, inventáře, eh, což se týká kontejnerové dopravy. Měli bychom se podívat také na možnost rozšíření této možnosti komise by v budoucnosti měla také zapojit silniční dopravu, ale také leteckou dopravu, nejen tedy lodě. Dále osmnáctka, opět se to týká celkového výčtu. V tuto chvíli nemáme pokrytí dat, osobních údajů, které by měly být součástí, ale vzhledem k nabývajícím obavám, že tady může vznikat k dalším problémům, tak musíme být naprosto jasní. Musíme zajistit, aby tady nebyly osobní data. Dále přímý přístup komise žádá informace od hospodářských subjektů, abychom měli jasno, kdo nese odpovědnost ze strany členských států, také kdo podává informace komisím na žádost, Komise je tento hospodářský subjekt zodpovědný za poskytnutí dat do dvou týdnů po obdržení dotazu. Dnes jsme zjistili, že celá řada členských států neodpovídá na žádost komise pro poskytnutí informací. Buď se vymlouvá, že nemá dostatek zdrojů, nebo má i jiné důvody. A z tohoto důvodu tento proces nemůže dále pokračovat. Po dvoutýdenní lhutě by měla mít eh, komise možnost obrátit se přímo na členské státy, aby mohla získat patřičné důkazy, aby tento proces byl jednak efektivní, ale také bezpečný. Dvoudenní eh, Dvoutýdenní lhůta by měla zajistit, že nedochází k žádné duplikaci postupů, ale pokud eh, komise neobdrží odpověď, tak ticho ze strany českého státu znamená tichý slouhas, když tedy nereaguje na přímou žádost komise. Tak komise se pak přímo obrací na hospodářský subjekt. Také je problém v anglickém a holandském překladu eh, s některými dokumenty, které již byly přeloženy. Pozměvací návrh 22 by měl být následující. Komise může eh, na základě eh, žádosti členského státu Takže v tom textu je to takto správně. Měl bych také zdůraznit, že by tady mělo být jedna a dva, a potom následující odstavec činí odkaz na tento článek, ovšem to je špatně. Dále pozměvací návrh 25, ověřování, týká se to třetích zemí, Komise může použít oficiální dokumenty ze třetích zemí, aniž by měla svoji misi v daném státě. Myslíme si, že není nutné eh, mít výjezd nebo misi do dané země, můžeme snížit náklady v tomto ohledu. Dále, co se týče 29, týká se to článku 41, získávání informací a uchovávání informací členské státy, pokud eh, nejsou dostatečně efektivní, nejednají rychle, tak to vedle k určitým spožděním a někdy nenaplní patřičnou lhutu, která je pět let. Můžeme mít efektivní vyšetření, můžeme dospět k úspěšným závěrům, pokud budeme mít dostatek času, eh, po kterou se uchovávají data. V tomto ohledu text musíme zjednodušit. Například cílem by mělo být, aby to nařízení bylo ehm, pochopitelnější, aby se zbytečně neopakovalo. Například tady jsou neustále odkazy na nařízení to a ono. To se neustále opakuje a to zcela jistě nepotřebujeme. A na závěr bych chtěl zdůraznit, že lhůta pro podávání pozměňovacích návrhů je do této středy 12. února, to znamená, máte na to dva dny. A diskuse o těchto návrzích bude 18. března. Pokud vše proběhne hladce, tak se tato zpráva dostane na zasedání v Dubnu. Děkuji mnohokrát za toto jasné vysvětlení. Myslím, že pro zpravodaje je vždy obtížné přijít s pozměňovacími návrhy k e, stávajícímu nařízení, to znamená, že musíte velice dobře chápat toto nařízení, za to bych chtěl poděkovat a nyní bych e, dal slovo stínovým zpravodajům, aby se vyjádřil nejdříve pan Ros, prosím. Pane předsedo, mnohokrát děkuji. Pokud chceme chránit evropské a unijní finanční zájmy, ale také finanční zájmy našich společností a především našich eh, spotřebitelů, tak musíme zlepšit eh, aplikaci zákonů v oblasti eh, cla a také lépe zaúkolovat celní orgány. Z tohoto důvodu bychom měli dát možnost jak komisi, tak národním orgánům, aby Eh, předcházely zneužívání celní legislativy. Na, podporuji návrh komise, souhlasím s přístupem pana zpravodaje, nicméně zde jsou důležité body, které bych rád zdůraznil. V případě dat, eh, které poskytuje poskytovatel služeb, pozměvací návrh číslo 8 a také návrh 16, zde musíme mít jistotu, že tyto citlivé informace budou chráněny a budou v zájmu jak podnikatele, tak členského státu. Máme zde několik pozměňovacích návrhů, například návrh 19, 20, 21, kdy pan zpravodaj modifikuje články, které se týkají ochrany dat. V zásadě s nimi souhlasím, protože se jedná spíše o technické změny, ale chci mít jistotu, že nebudeme mít v budoucnosti žádné problémy s výborem LIBE. V pozměňovacím návrhu 22 a 23 se hovoří o možnosti, aby komise přímo získala informace od hospodářského subjektu. Je to velice citlivá věc, protože na jedné straně chceme chránit spotřebitele, ale na druhou stranu eh, musíme chránit také naše podniky. Uznáváte subsidiaritu, pokud necháte komise, aby mohla takto oslovit přímo naše podniky? Eh, pan zpravodaj přináší zajímavý přístup, ale chceme chránit spotřebitele. Chtěl bych na závěr pohovořit, jak dlouho bychom měli uchovávat informace eh, v celních orgánech, pro, důležité pro identifikaci, FIDE, když eh, se provádí šetření a dělají se správní vyšetřování nebo trestní vyšetřování. Podle mého názoru to prodloužení lhuty, jak navrhuje pan zpravodaj, není nutné. V tuto chvíli se hovoří o třech a šesti letech a podle mého názoru je to postačující. Velice rád tento bod prodiskutuji s panem Dekamposem a s ostatními kolegy v následujících týdnech. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane Rosy. Pan Schmidt. Uh, eh, děkuji vám, pane předsedo. A děkuji zpravodaji. Myslím, že jste odvedl, pane zpravodaji, výbornou práci a jak řekl eh, předseda, to za těchto podmínek opravdu není tak jednoduché. Eh, je třeba postupovat rychle, jinak z toho nic nebude. Eh, myslím, že je to velice důležité, je to velice aktuální. Eh, je to v podstatě velice politický dokument, protože eh, se týká peněz a podvodů a také, řekl bych, korupce. Minulý týden známe zprávu, kdy komisařka Malmstrmová zveřejnila zprávu o korupci v EU a e, je tady opravdu velice široce rozšířená korupce i podvody. 76%, jak je to možné? E, já jsem byl opravdu velice překvapený i v mé zemi, že je to tak vysoké. Ale prostě tak to je dnes. Myslím, že bychom měli postupovat eh, nefundamentalisticky a měli bychom chránit zájmy Evropské unie. Já jsem si vždycky myslel, že čím jiným by byla Evropská unie, když by nebyla celní unii. A z toho také tím také začala a vážený pane kolego, vy jste uvedl otázku subsidiarity. To je takové prostě taková žlutá karta, ta se vždycky zvedá v takových situacích, v různých situacích. Já samozřejmě subsidiaritu eh, eh, respektuji, ale nemělo by jí být zneužíváno. A já si tady myslím, že bychom měli chránit zájmy Evropské unie. A myslím, že to také můžeme i právně udělat. Komise a OLAF by měly mít eh, silné nástroje pro boj proti eh, takovýmto podvodům a také by měly přímo dostávat informace od hospodářských subjektů. Eh, v každém případě myslím, že tady to jde dobrým směrem a něco s tím opravdu musíme udělat. Příliš mnoho peněz se ztrácí. Spravodaj navrhuje, aby členské státy měly dvoutýdenní čas. No, to by mohlo být dobré, správné eh, pro obě strany eh, zejména když se tady vlastně eh, reguluje spolupráce mezi členskými státy a komisí, nikoli mezi komisí a hospodářskými subjekty. Ale jak už jsem tady naznačil, myslím, že bychom měli vyvinout větší tlak na členské státy. Myslím, že eh, příliš často to eh, necháváme příliš eh, pro ně jednoduché. Čili měli bychom přemýšlet o nějakých pozměvacích návrzích v tomto směru. A nakonec samozřejmě se potřebujeme dohodnout. Souhlasím také se spravodajem, pokud jde o ochranu údajů a příslušnou směrnici. Vy jste, pane kolego, o tom také hovořil. Mm, možná to není tak nutné, ale v každém případě musíme mít velice dobré základy pro ochranu osobních údajů. Eh, také je důležité, abychom neměli problém s Libe, to je pravda, ale hlavní důvod je, abychom neměli problém s našimi občany. Ale nějaké problémy tady, myslím, máme. Administrativní opatření pro sdílení údajů, to myslím, že není tady dostatečné. Postupy pro sdílení údajů Eh, to by mělo být organizačně velice jasné. Já se pokusím tedy návrh eh, pozměnit tímto směrem, ale jinak, eh, pane de Campos, jste odvedl velice dobrou práci a já doufám, že to bude úspěšné a že budeme moci v dubnu věc uzavřít. Děkuji. Děkuji za toto vystoupení. A já myslím, že tady tento výbor není tak fundamentalistický, jak bylo naznačeno, ale v každém případě možná zde je na místě eh, liberálnější přístup. Heidi, eh, za zelené, prosím, ne? Pan Mc má možná eh, odpověď pana Foxe, nebo kdokoliv další by pak chtěl vystoupit, prosím. Pak se obrátím na komisi. Děkuji, pane předsedo. Pan Fox souhlasí s většinou toho, co říká ve zprávě zpravodaje. Děkuje zpravodaje za eh, objasnění těchto eh, podvodů a finančních ztrát, které z toho eh, vyplývají. Je tady zapotřebí otázka přenosu údajů. Komise musí co eh, nejdříve, jak navrhuje zpravodaj, také mít přístup k těmto údajům. Komise by měla eh, dostat transitní dokumentaci od hospodářských subjektů na žádost, pouze na žádost. Nicméně mm, nesouhlasí s tím, aby eh, tento přímý přístup komise a hospodářských subjektů je otázka principiálních obav odkaz na spolupráci mezi členskými státy a komisí musí být jasně zdůrazněn a e, rozhodně vědět zapotřebí výslovný souhlas členských států pro e, kontakt s hospodářskými subjekty. Je zapotřebí mít určité pojistky pro regulování tohoto přístupu e, k údajům, k vlastním informacím také. Je tady obava, že transitní údaje, které by byly uváděny do jednotné databáze, by mohly mohly představovat velice nákladný postup. Když eh, bude možné tyto nedostatky odstranit, tak Ashley eh, je, eh, může považovat tuto návrh za přísnost k celní unii. Děkuji. Děkuji vám. Takže chtěl by si někdo ještě požádat o slovo po těchto příspěvcích jednotlivých frakcí. Pan Džonakis z OLAFu eh, by se také vyjádřil k tomuto návrhu i ostatně ke komentářům jednotlivých eh, stínových zpravodajů. Eh, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám za to, že jste mě pozvali na toto zasedání. Je to poprvé, co jsem mezi vámi, jak jste řekl, a jsem velmi rád, že jsem tady. Jsem obzvláště rád, že mohu Eh, diskutovat o tomto návrhu zprávy, který podporuje návrh komise ve všech hlavních podstatných bodech. Mohu také říci, že eh, tento návrh je velice důležitý pro boj proti celním podvodům. Návrh zprávy zpravodaje posiluje ochranu proti podvodům a e, zdůrazňuje efektivní, účinný aspekt návrhu komise. E, pokud jde o konzistentnost celého návrhu, tady zpravodaj Eh, zdůrazňuje žádná osobní, žádné eh, osobní údaje v databázi o kontejnerech. To je velice důležité objasnění z hlediska konzistentnosti návrhu. Je tady také vazba, která je uvedena mezi eh, novou databází a již existující databází, což je také důležitý aspekt pro konsistentní návrh. Spravodaj také konstatuje, že tady je řada ustanovení, která chybí v návrhu a navrhuje eh, nové články 16a, eh, kde eh, je také otázka způsobilosti důkazů, které byly získány při takovém společné pomoci, vzájemné pomoci. Eh, můžeme říci, že tento návrh zprávy se dívá do budoucna a vytváří základ pro zahrnutí aspektů, které jdou eh, za eh, námořní dopravu. Dívá se také na leteckou či pozemní dopravu, což jsou zatím oblasti, kde nemůžeme schromažďovat údaje. Otvírá se to vlastně do budoucna a věříme, že do budoucna to bude velký pokrok. Rád bych také zdůraznil Objasnění v návrhu díky zpravodaji v článku 18h, eh, to je eh, ten přímý přístup eh, k dokumentům hospodářských subjektů. Já tedy chápu diskusi, která tady probíhá, chápu, že mohou být námitky členských států k tomu přímému přístupu. Samozřejmě on, jim by se nelíbilo, abychom vlastně šli přes ně z tohoto eh, hlediska myslím, že návrh zpravodaje je přiměřeným kompromisem mezi tím, co je potřebné a tím, co členské státy mohou považovat za vhodné a přijatelné. Takže myslím, že to je velmi dobrý kompromis. Členské státy mohou být zapojeny také do tohoto procesu hledání důkazů od hospodářských subjektů. A když dovolíte, abych odpověděl na poznámku pana Rose, nemyslím, že je tady opravdu otázka subsidiarity a to z jednoduchého důvodu ta možnost získání dokumentů nebo dalších informací od soukromého sektoru, od podniků, taková věc už existuje. Je nařízení z roku 1996 2185 lomeno 1996, což umožňuje komisi aby prováděla namátkové eh, kontroly přímo na místě, aby prováděla inspekce přímo na místě. To znamená, že komise již má možnost dostat dokumenty přímo od hospodářských subjektů. Samozřejmě s pomocí nebo ve spolupráci s členskými státy, ale není tady výslovná povinnost, aby byl souhlas členského státu. Místo, aby se posílali dvě osoby do Finska, Itálie, eh, Řecka a podobně a, strávili, a vynaložili pět tisíc eur a strávili na tom dva pracovní dny, tak prostě mohou poslat pouze dopis a říci, o ten a ten dokument jde, prosím, pošlete nám ho. Ale ta možnost přímého kontaktu už tady vlastně tedy existuje. A e, nemohu ukončit své vystoupení, aniž bych se zmínil o důležitém úsilí e, pana zpravodaje Eh, zjednoduš, na zjednodušení tohoto eh, textu. My víme, jak byl text v komisi eh, připravován. Víme, že tady může být velký stupeň komplikovanosti v textu, aby vše bylo úplně přesně vyjádřeno. Spravodaj, spravodají se podařilo najít dost velký počet míst, kde se text opakuje, eh, kde jsou části textu, které opakují eh, povinnosti, které už existují, eh, například v legislativě o ochraně údajů. Legislativa o ochraně údajů v každém případě platí a není tudíž nutné opakovat či citovat pasáže z, te, z těchto právních předpisů i tady. A já velice vítám takové návrhy na zjednodušení od zpravodaje. A pane předsedo, na závěr chci ještě říci, že bych rád poděkoval zpravodaji za velmi hluboké porozumění eh, těchto otázek. Jde o otázky velice odborné a velice často v rámci komise i v rámci komise. Vzniká otázka, jak jiné útvary komise rozumí některým aspektům a musíme často věci vysvětlovat. Já tady musím opravdu eh, vzdát eh, hold eh, skvělému výkonu pana zpravodaje, který výborně porozuměl věcem, navrhl užitečné změny Eh, také eh, ve snaze chránit jednotný trh a chránit eh, evropské finanční zájmy před podvody. Děkuji. Thank you very much indeed. Děkuji mnohokrát za tuto odpověď. Já nyní dám slovo ještě jednou zpravodaji, aby schrnul tuto diskuzi a případně vyslovil, co vyslovit chce. A také eh, potom potvrdíme časový harmonogram, který nás čeká. Takže eh, profesor Korea de Campos má slovo. Děkuji, pane předsedo. Eh, já bych nejprve chtěl poděkovat svým kolegům, stínovým zpravodajům za to, že se jim povedlo v poměrně krátkém časovém úseku eh, proniknout do tohoto poměrně ezoterického tématu eh, tak dobře. Nicméně to téma je zároveň velice důležité. Samozřejmě jde o ochranu našich spotřebitelů. My si eh, hodně stěžujeme a když jezdíme do jiných zemí, tak si stěžujeme také, eh, pane předsedo, když eh, jezdíme do různých zemí, tak slýcháme celou řadu stížností od poslanců na celní podvody. A ty rozdíly mezi deklarovaným zbožím a tím reálným nedeklarovaným zbožím, to je častý předmět stížností. A my musíme nějak jednat a ne pouze brát tyto stížnosti na vědomí. Musíme eh, si také uvědomovat, že eh, celní podvody útočí na eh, jeden z hlavních zdrojů financí Evropské unie a podkopává tento zdroj. Neustále slycháme, že musíme eh, hledat dostatečné finanční zdroje. Eh, máme udržitelné eh, zdroje pro Evropskou unii a tady máme k dispozici mechanismus, který dostatečně nevyužíváme. Nevyužíváme ho na maximum. Máme tedy dva cíle. Za prvé eh, musíme chránit naše spotřebitele, eh, musíme vědět, co ty kontejnery vlastně obsahují, jestli obsahují to, co tvrdí, že obsahují. A za druhé musíme splnit ten cíl, eh, kterým je najít zdroje financí pro instituce Evropské unie. Pan Ross tady řekl něco velice zajímavého a užitečného a musíme se nad tím ještě podrobněji zamyslet. Zmínil se tady o e, problému e, osobní povahy a já jsem potom, já jsem e, vyslechl připomínky od výboru Libe, Kont a Agri a tyto výbory nechtějí vypracovávat stanovisko k mému návrhu. Takže eh, pan Ross zejména nesouhlasí s tím přímým přístupem eh, komise k datům hospodářských subjektů. My samozřejmě netvrdíme, že by to mělo probíhat přímo, ale eh, prostřednictvím nějakého mezičlánku, kterým by byl členský stát. Co ale tolerovat nemůžeme, to je to, že ty odpovědi na žádosti trvají měsíce, když přitom je možné získat odpověď za eh, velice krátkou dobu. Mezitím eh, čas plyne, z měsíců jsou roky. A my zjišťujeme, že pachatelé už, eh, už že pachatelům vlastně nic nebrání, že jsou vlastně pobízeni k tomu, aby tu trestnou činnost páchali dál. Takže ta opatření, eh, která navrhuji, jsou kompromisem. Ale samozřejmě eh, jsem přístupný dalšímu vyjednávání a spolu se stínovými zpravodaji budeme dále pracovat na tom, abychom splnili naše cíle. pokud jde o e, různé lhuty e, a prodloužení e, lhut na sedm let, tak já jsem si jistý, že tady bez problémů se dohodneme. Děkuji také panu Šmitovi za jeho návrhy. Zcela souhlasím s tím, co říkal. Musíme jednat bez fundamentalismu, musíme chránit naše spotřebitele A e, instituce a úřady, které máme, tedy komise a OLAF, musí spolupracovat a musí mít tedy přístup k datům hospodářských subjektů. To je kompromis, jak jsem říkal už před dvěma týdny, ale můžeme vyjednávat dále. E, pokud jde o ochranu osobních údajů, e, tak tady ta myšlenka je taková, že bychom neměli chránit pachatele. Naopak, my musíme chránit spotřebitele. O nic jiného tady nejde. Nejde tady o to, že bychom vytvářeli nějakou nějaký takový deštník, ne, nepropustnou skořápku, eh, která by chránila pachatele. Naopak, my chceme chránit spotřebitele a hájit jejich právo těšit se ochraně osobních údajů. Eh, také s vámi souhlasím v tom, že eh, opatření pro sdílení dat musí být naprosto jasná. Pan Fox také přednesl určité návrhy, které ovšem jsou v rozporu s návrhem, jdou v podstatě proti argumentům toho textu, který hovoří o odmítnutí členského státu poskytnout data, což se někdy stává explicitně a někdy e, tiše tím, že e, členský stát neplní lhuty a zkrátka nechává e, čas plynout je eh, určitě tisíckrát eh, efektivnější, eh, bylo by efektivnější, kdyby tu existovala nějaká procedura. Je pravda, že členské státy mají plné právo odmítnout, ale pokud by eh, to neudělali eh, ve správný čas, tak tady možná můžeme diskutovat o tom, eh, jaký časový horizont by se už požadoval za ten mlčenlivý souhlas, mlčenlivé odmítnutí. Pokud takový časový rámec nebude, tak komise má právo bránit své zájmy, které jsou v konečném důsledku zájmy nás všech. Pokud jde o to, že komise nemá žádný souhrný soubor dat, tak ve skutečnosti je to naopak. Ta data jsou tak rozptýlená a roztříštěná, že je velice těžké jakkoliv bojovat s podvody. Takže Nikdy nedosáhneme stoprocentního úspěchu a nestane se to přes noc, ale e, samozřejmě až časem. A kdybychom měli soubor dat, tak by to byl e, integrovaný nástroj, pomocí něhož bychom mohli e, jednat včasně. A tím bychom splnili své cíle. Závěrem chci poděkovat komisi za reakci. Já jsem nikdy nebyl celníkem nebo celním úředníkem, ale všímám si, že celníci jsou eh, nejdůležitější úředníci, nejdůležitější státní zaměstnanci, kteří jsou vůbec jmenováni svými vládami. Takže já k ním chovám eh, značný respekt, ale eh, musím přiznat, že se kloním spíše na stranu spotřebitelů. A proto e, má zpráva to zaměření, které má. Kdyby šlo pouze o zajištění financí, tak by to možná lépe příslušelo výboru pro rozpočtovou kontrolu. Nicméně ne, dostal to náš výbor, protože my máme pocit, že právě toto je naším nejhlavnějším cílem. Děkuji. Děkuji za tuto detailní odpověď. A tato zpráva samozřejmě obsahuje celou řadu detailů. Nicméně eh, lhuta pro pozměňovací návrhy eh, je eh, středa ve 12.00. Já se omlouvám za, ten, za tu velmi krátkou lhutu, ale potom 3. března na další schůzi proběhne rozprava o pozměňovacích návrzích a hlasovat se bude 18. března. A e, doufáme, už máme, zamluvený, e, už máme zamluvené časové okno na plenárce pro závěrečné hlasování a uvidíme, jestli bude ještě e, řecké předsednictví chtít s námi nějak diskutovat. Obávám se, že v takovém případě bychom se na něčem nedohodli za tak krátkou dobu, ale uvidíme, jak to tedy bude, ale časový harmonogram je takový, jak jsem nyní nastínil. Těšíme se tedy na vaše pozměňovací návrhy a na diskuzi 3. března. E, děkuji také e, panu zástupci komise, panu Janakisovi, že se k nám připojil. A e, děkuji vám všem, vážení kolegové. Máme asi pětiminutový náskok, nicméně pan Majer už je tady, takže si myslím, že jsou tu všichni, kdo tu být chtějí a velice rádi se přesuneme k souborným cestovním službám. Jsou proti tomu námitky? Nejsou. Máme tu zástupce komise pro e, téma souborných cestovních služeb. Jsou ještě venku, aha. Tak jim dáme ještě chvilku, nebo zavoláte je někdo dovnitř? Takže počkáme, až tu komise bude, aby si vyslechla moudrá slova našeho zpravodaje. Pět minut počkáme. Takže teď dáme několika minutovou přestávku. Tak eh, pan Majer by byl rád, kdybychom začali přesně ve čtyři hodiny. Takže eh, vyhlašuji eh, krátkou přestávku, než se k nám připojí asistent pana Majera a také zástupce komise. Takže krátké střídání a pak budeme pokračovat. So, ladies and gentlemen, according to me, it is exactly four o'clock. Tak eh, dámy a pánové, eh, začínáme přesně ve čtyři hodiny, eh, takže myslím, že můžeme začít. Připomínám kolegům, že čas na pořadu jednání je pouze orientační, takže nemáme vždy spoždění, někdy máme i časový náskok, to bych chtěl Hanci Petrovi připomenout. Nicméně eh, je mi potěšením tady přivítat eh, pana eh, Majera a všechny stínové zpravodaje nebo zástupce stínových zpravodajů a také komise. Vidím tady pana Kosta Petrise a také pana Matiáka, kteří budou mluvit. Pan Matiák bude mluvit a také tedy tým komise. Budeme tedy diskutovat eh, před zítřejším hlasováním o kompromisních pozměňovacích návrzích k tomuto důležitému textu. Máme 16 kompromisů a já předám slovo eh, rovnou panu zpravodaji, aby nám eh, předložil výsledky své práce a potom si vyslechneme stínové zpravodaje. Máme tu pana Koferatyho, myslím, že pan Schmidt tady zastupuje pana Helvika který je stínovým zpravodajem za ALDE, paní Rodus tady je za Zelené, paní McClarkin za ECR. Eh, e Takže eh, bez průtahu přistoupíme rovnou k diskuzi a dávám slovo panu Hanci Petru Majerovi. Děkuji, pane předsedo. Vážení, vážené kolegyně, vážení kolegové, dostali jsme celkem 435 pozměňovacích návrhů a k tomu ještě 100 pozměňovacích návrhů od výboru TRAN. Společně se stínovými zpravodaji jsme vypracovali 16 kompromisů, e, trvalo to pět zasedání a já bych už chtěl říct, že šlo o velice plodnou a konstruktivní práci, e, kterou kterou jsme tam odváděli. E, zejména e, naposledy e, minulý týden tady s přítomnými kolegy jsme dosáhli toho, že v těch nejdůležitějších bodech jsme byli schopni docílit kompromisu. Já začnu eh, tou hlavní a nejdůležitější změnou eh, oproti textu komise a sice, eh, že vypustíme z oblasti působnosti takzvané clicksro, tady, tady, jde o to, tady jde o definici, která tady se od, odlišuje mezi uh, zúčastněnými podniky a uh, jaksi pře, pře, přenosem dat u souborných cest je zapotřebí všech dat, zatímco u asistovaných služeb pouze některá data. Poskytovatel vždy musí eh, udat eh, Eh, eh, místo a čas, například hotel v Paříži, eh, kdo si, nabídne, kdo si zamluví listek do Paříže, tak mu někdo nabídne ještě hotel v Paříži. To je čirá reklama. Když, když vidíme například hotel na Malorce od 1. do 7. července, tak to je zcela nezávazná informace, která nemá s nikým nic společného, ale jakmile vstoupí do hry osobní údaje nějaké osoby, jméno, číslo pasu, kredit karta, kreditní karta, datum narození, tak potom už nejde o pouhou reklamu, ale jde buď o asistovanou cestovní službu, a nebo e, přímo o soubornou cestovní službu. To je ten nejdůležitější nejdůležitější rozdíl. E, diskutovali jsme o tom už i s komisí a komise stále není příliš nadšená Nicméně, vážení kolegové, musí být možné, když si koupím letenku nebo jízdenku na vlak, eh, tak eh, můžu dostávat eh, naprosto nezávazné nabídky a spotřebitel se potom sám rozhodne, jestli se mu líbí ten hotel nebo ten hotel, nebo jestli se mu líbí ten pokoj, pokoj a nebo jestli se k té nabídce chce dopracovat tím, že bude sám dlouho hledat na internetu. Důležité tedy je, že pouze cíl cesty a datum údajům se smí e, přenášet. To je všechno, nic víc. Ne, nesmí být možné jakkoliv identifikovat danou osobu. E, druhý bod, pokud jde o oblast působnosti, e, tak sou, souborné cestovní služby nejsou takové případy, kdy není usilováno o nějaký finanční zisk zisk. Naproti tomu o obchodní cestu se jedná, jestliže jde o cestu e, podle e, rámcové smlouvy mezi e, subjektem a jeho zaměstnancem. Všimněte si prosím toho, že členské státy vždy mohou oblast působnosti rozšířit tím, že přijmou vnitrostátní předpisy ve stejném duchu. My jsme sem začlenili také jednu pasáž ze směrnice o spotřebitelích, abychom to eh, ještě lépe osvětlili. Takže my jsme skopírovali eh, jeden článek ze směrnice o ochraně spotřebitelích. Takže tady máme eh, dva identické předpisy. Třetí bod změny cen. Ty jsou možné pouze tehdy, pokud neleží, ne, neleží u organizátora, ale ale na vnějších faktorech, jako například vyšší dáně, vyšší ceny ropy a tak dále, a tehdy jsou-li vyšší než 3%. Na druhou stranu, když překročí 8%, tak eh, cestující může od smlouvy zdarma odstoupit. Má potom právo eh, obdržet alternativní nabídku srovnatelnou s tou původní cestou. Totéž platí i pro eh, podstatné změny zájezdů, které už jsou zarezervovány. Takže eh, pokud eh, cestující neakceptuje vyšší cenu nebo alternativní cestu, eh, tak musí, tak mu poskytovatel musí uhradit veškeré náklady i související vedlejší náklady. Další bod. Ubytování v případě mimořádných nepředvydatelných událostí. Tady se to překrývá víceméně identicky s právy leteckých cestujících, kde byla velice dlouhá diskuze a nakonec jsme se shodli na kompromisu a já si myslím, že my můžeme tento kompromis v zájmu jistoty pro spotřebitele, že tento kompromis můžete, můžeme převzít. To znamená, že maximálně pět nocí při ceně 100 euro za noc. Nicméně je tu eh, rozdíl mezi eh, čistě pouze letem a mezi soubornou cestovní službou. V našem případě má poskytovatel právo eh, nejprve nabídnout a zorganizovat to ubytování což mu samozřejmě dává šanci zůstat pod limitem 100 euro, ale musí, do, musí dodržet tu kategorii rezervace. Jinak se dá také říce, říci, že chceme zůstat ve stejném hotelu, nechceme se stěhovat aby si spotřebitel nemusel balit všechny věci a stěhovat se do jiného pokoje. Pátý bod, doplňkové služby. Doplňkové služby jsou částmi eh, souborného balíčku, pokud jsou spotřebiteli specificky nabídnuty a eh, jedno, jednoznačně reprezentují eh, pravý důvod cesty anebo tvoří 25 celkové ceny. Tady jde například o, o, o dopravu mezi eh, místem příletu a eh, ubytováním a tak dále, ty nejsou součástí souborného balíčku. To je důležité eh, například u hotelu s určitými službami. Šestý bod případy platební neschopnosti. Tady jasně e, rozlišujeme mezi pořadatelem souborných služeb a mezi e, e, tím, kdo nabízí asistované služby. Ten, kdo nabízí, je pouze odpovědný za své vlastní služby. Kromě toho je důležité, aby cestující měli šanci v cestě pokračovat, pokud chtějí a pokud je to možné. Sedmý bod Došlo tu ke změnám, pokud jde o odpovědnost eh, poskytovatele a nebo eh, a nebo toho, kdo zájezd kupuje. My jsme tady eh, vlastně dali členským státům možnost tyto pojmy definovat. To byla nejlepší možnost, protože různé členské státy mají různá pravidla pro eh, odpovědnost. To znamená, že eh, je tu jeden článek pro eh, harmonizaci v zájmu v zájmu společných rysů jednotného trhu a já bych chtěl poprosit o podporu tohoto návrhu, protože se to řídí i směrnicí o spotřebitelích. My tedy, my tedy chceme eh, cílenou harmonizaci s možnostmi výjimek. Eh, pan kolega Živan z Francie podal eh, pozměňovací návrh, s tím souhlasí i další země, které mají jiná pravidla a podle mého názoru spotřebitelé by nebo členské státy mohou tato ustanovení rozšířit, pokud je to v zájmu spotřebitelů. To byly hlavní body, můžeme eh, dále diskutovat, konec konců už jsme o tom prodiskutovali celé hodiny. Jen bych chtěl eh, ještě jednou poděkovat stínovým zpravodajům za eh, dobrou spolupráci. Nicméně ještě bych se chtěl vrátit k jedné věci. Doufám, že to bylo už oznámeno a to je e, právo e, zrušení smlouvy. To jsem tam začlenil, e, protože zvláště při nákupech online se často stává, že když někdo něco koupí online, tak potom má právo, právo zrušení. A my víme, že internet se využívá čím dál více, čím dál více zájezdů se rezervuje po internetu a e, ta stávající směrnice samozřejmě internet nezohledňuje, protože v době jejího vstupu v platnost žádný internet nebyl. E, nicméně e, souborné cestovní služby a asistované cestovní služby mají spoustu zvláštností, například návazné lety, které nejsou organizovány tím poskytovatelem služby a nemohou být přerezervovány a takže e, myslím si, že e, by měl mít spotřebitel právo zrušit smlouvu a odstoupit od ní. My e, budeme o tomto hlasovat a stran je tedy proti a uvidíme, jak potom rozhodne plénum. To je z mé strany všechno, pane předsedo. Děkuji. Děkuji mnohokrát za vaši práci. Vím, že jste měl co řadu schůzek, abyste připravili tyto kompromisní návrhy, takže vyslechněme se názory od ostatních politických skupin, jakého pokroku jsme dosáhli. Začnu s panem Koferátem jménem SND. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chtěl bych moc poděkovat panu zpravodaji a ostatním stínovým zpravodajům za otevřenou spolupráci. Ten úkol nebyl snadný, protože jsme vycházeli z legislativy, která je velice různorodá v členských státech a harmonizace může být cílem tohoto návrhu, nicméně bude těžké ho dosáhnout a nesmíme zapomínat na ty technické podmínky předpoklady. To jsou věci, se kterými se musíme nějak eh, popasovat a v této oblasti je celá řada problémů. Například vztah mezi uživateli a poskytovateli služeb, ti, kteří nabízejí jednotlivé služby. Dále také ti, kteří musí zorganizovat eh, danou službu. Myslím, že se nám podařilo dospět k velice významným kompromisům a jsou to kompromisy, které právě nyní kolega Majer schrnul. Chtěl bych na úvod si jednu věc, je důležité pro tyto jednotlivé kompromisní návrhy, abychom získali také potvrzení ze strany členských států, že budou i nadále chránit zájmy spotřebitele. To je věc, která zaznívala v našich diskusích a doufám, že tomu skutečně tak bude. Právě i s ohledem na harmonizaci. Členské státy budou muset zajistit určitou harmonizaci, což například platí v případě, kdy členské státy mohou zajišťovat neziskovou přepravu během 24 hodin, což je v rozsahu působnosti této směrnice. Když se podíváme na jednotlivé definice, tak tam jsme dosáhli také kompromisu, který je závazný a myslím, že se nám podařilo dosáhnout eh, velkého pokroku. Chtěl bych říci, jak panu zpravodaji, tak kolegům, že se určitými příspěvky ze strany komise a také z stanoviska, které jsme obdrželi z výboru pro dopravu, musíme rozšířit působnost jednotlivých definic a co se týče našich politických kolegů, tedy skupiny SD, chceme přispět eh, do této diskuse. Podařilo se nám dosáhnout eh, pokroku, čemu jsem velmi rád a na některé věci se musíme ještě jednou podívat, ale já osobně budu velice rád, pokud budu, mohu přispět eh, opět eh, k novým diskusím. Jsem velice rád, co se týče kompromisů k článku 8 a 9, že nemůže docházet eh, k velkým změnám v rámcových smlouvách, že to může být pouze po vzájemné dohodě a musíme odhlasovat takový text, který bude připraven eh, do prvního čtení a který pak budeme moci projednat eh, s našimi partnery, to znamená radou a komisí, ale je důležité, abychom měli jasné definice, které budou skutečně bránit eh, nejdůležitější zájmy spotřebitelů. Pochopitelně to je práce, která je velice obtížná, už jsme v této oblasti dosáhli velkých úspěchů a myslím, je důležité, abychom měli naprosto vyhraněnou, jasnou pozici, jasné stanovisko. Další věc, o které se zmínil pan zpravodaj, v některých případech jsme nedospěli ke kompromisu, protože máme pozměňovací návrhy, které byly předloženy a uvidíme, jakého výsledku k té konečné podobě dosáhneme. Pochopitelně řešení v některých těch oblastech, ke kterým dospějeme, tvoří určitou lačku, která povede k větší konvergentnosti, které jsme dosáhli právě v některých těch kompromisních návrzech. Takže chtěli bychom, nebo chtěl bych poděkovat kolegům za jejich stanoviska, názory a také nám pomůže výbor pro dopravu. Takže spolu dohromady se nám podaří dosáhnout dobrého základu. A já věřím, že tak jako tomu bylo v případě kompromisních návrhů, se nám to podaří, zvýšíme jistotu ze strany spotřebitele a to je to nejdůležitější. Pochopitelně směrnice o právech o spotřebitelů. Některé ty aspekty byly zopakovány i v tomto návrhu, což je, myslím, dobré, což opět eh, přispěje eh, ke konstrukci tohoto dokumentu. Takže chtěl bych poděkovat eh, za velice příjemnou spolupráci a doufám, že se nám postupně podaří ten text neustále zlepšovat předtím, než o tomto textu budeme hlasovat na plenárním zasedání a doufám, že je zde ještě určitý prostor na celkové zlepšení. Děkuji mnohokrát. Nyní pan Schmidt hovoří jménem stínového zpravodaje, pana Ulviga. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Zdá se, že dnes odpoledne jsem tady liberál ve službě ale pan Helvike by se velice rád omluvil, že se nemůže zúčastnit dnešního zasedání, velice vítá dané kompromisy, kterých bylo dosaženo a chce poděkovat zpravodaji za tvrdou práci, kterou odvedlo a ostatním stínovým zpravodajům za jejich flexibilitu, což nám umožnilo dospět k těmto kompromisům. Pan Holvik může podpořit většinu daných kompromisů, které vyjasňují celou řadu opatření, které jsou v návrhu této směrnice. Naše politická skupina ovšem nesouhlasí například v případě bodu odůvodnění 17. Chtěli bychom tedy mít minimální doplňkové služby, které by byly součástí tohoto balíčku. V této chvíli kompromis uvádí 25 celkového balíčku, čili souborných služeb. Pro nás je to příliš nízké a tím by se velice rozšířila působnost směrnice, což by mělo nekalý dopad na malé operátory v daném sektoru. Pan Helvik navrhuje 40 což bychom měli považovat za významnou součást dané souborné služby. Dále kompromis 8, týká se to bodu odůvodnění 40. Zde máme určité obavy, že článek 8, to je tedy směrnice práva spotřebitelů, by se zde také uplatňovala a máme zde také požadavky v případě smluv na dálku a také předsmluvní informace, které se musí poskytovat. Ale to už je pokryto v článku 4 této směrnice a máme pocit, že možná zde dochází k určitému překrývání. Nicméně, pane Majere, kromě těchto podrobností, kterých jsem zmínil, pan Helvik věří, že tento výsledek už v tuto chvíli je velice dobrý. Jednak eh, spotřebitelé se mohou těšit vyšší spotřebě a podniky budou mít zajištěnou větší právní jistotu. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane Šmité. Jsem velice rád, že jste zde dnes jako liberál ve službě. Máme ve vás velkou důvěru. Děkuji, paní Rule. Děkuji. Eh, já chci také poděkovat zpravodaji a stínovým zpravodajům. Eh, opravdu jsme, eh, jsme spolupracovali velice konstruktivně, přestože jsme byli pod značným časovým tlakem. Nicméně my jsme z toho vytěžili dost, přestože sporných bodů ještě pár zbývá. Už tu byla zmíněna otázka doplňkových služeb, zejména to, že už tady ne, nemusí být explicitně zmíněna cesta 300. O tom ještě budeme muset hlasovat. Potom je tu otázka, zda obchodní cesty spadají do této směrnice nebo ne. Já pořád nejsem přesvědčená o tom, zda by tam spadat měly. A pokud jde o právo zrušení smlouvy, tak já říkám eh, dobře, eh, ten váš návrh bych eh, snesla v případě online nákupu a 24-hodinové lhuty, ale ten ten eh, návrh Tranu je podle mě naprosto proti eh, duchu eh, textu. Chci zdůraznit jednu velmi důležitou věc. Když hovoříme o celém tomto balíčku, tak je důležité, aby, je důležité si při, připustit, že ne všichni spotřebitelé jsou stejní a mají stejná přání. A já mám pocit, že mno, mnozí lidé tady Mnozí lidé v tomto výboru se starají pouze o ty spotřebitele, eh, jak, jak, o které se zajímají. Nicméně tady eh, je potřeba rozlišovat minimálně tři různé typy spotřebitelů. První říkají, dobře, tak máme nějaký eh, balíček služeb, máme tu asistovanou službu, ale potom také máme jaksi nezávazné nabídky, které nejsou nějak účelově svázané s ničím jiným. A pokud tyto nabídky začnou začleníme do této směrnice, tak zkrátka tyto nabídky zmizí. A spotřebitelé už nebudou tak snadno dostávat to, co chtějí. Takže si myslím, že takový není smysl této směrnice. Když se podíváme na to, tak mnohem méně Mladí lidé mnohem méně využívají těchto eh, balíčků a místo toho eh, cestují flexibilněji na základě eh, různých nabídek služeb. Takže já si myslím, že my jsme učinili dobrý krok, nicméně obávám se, že pokud jde o doplňkové služby a obchodní cesty, budeme zkrátka muset hlasovat. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Paní McClack. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chtěla bych také poděkovat panu zpravodaji. Mnohokrát děkuji také jménem našich kolegů, vždy jsme souhlasili na našich zasedání stínových zpravodajů a myslím, že se nám podařilo dosáhnout velice dobrých kompromisů. Jednak definice eh, souborné cestovní služby a napojené služby, to je velice důležité, je tady velký rozdíl mezi oběma a je důležité nastolit jasnost mezi těmito typy služeb. Chtěla bych eh, říci, že podle mého názoru ty svobodné cestovní služby eh, by měly také obsahovat přepravce, ale s tím kolegové nesouhlasí, nemají pocit, že by to mělo být součástí daného balíčku. Ten cestující by si měl vybrat všechny tyto služby předtím, než eh, odsouhlasí eh, dané služby a zaplatí je. Chtěli bychom to také napojit na lhůtu 24 hodin, to znamená eh, souborné cestovní služby a napojené služby. Opět je důležité, abychom měli jasnosti jak pro cestující, tak pro podniky. Ale doufám, že se nám podaří dosáhnout toho dohody. Chtěla bych jenom nanést tento bod. Další věc eh, se týká Eh, definice cesty s asistovanou službou v této chvíli, v této oblasti, tady máme požadavek na převedení dat, kdy se bude cestovat a kam. To je ochrana, kterou dostává cestující a v podstatě jedná se o data, která musí být převedená. Mohlo by to všem znamenat, že Tyto spotřebitelé budou spolehat na tuto definici převedení dat, ale nebudeme jim takto zajišťovat náležitou ochranu, což není naším cílem. Měli bychom dát jednak kontaktní údaje, jasnou adresu a jasné učení eh, té destinace, aby to bylo naprosto jasné. V tuto chvíli to ještě není uvedeno v návrhu komise. Dále bod odůvodnění 17 máme výhrady, podobně jako ALDE, co se týče procenta ty doplňkových služeb a nejsem úplně přesvědčena, že 25% je dostatečně vysokých, nemůžeme to nazvat signifikantní míra. Eh, my bychom chtěli požádat o 35%, byla bych ráda, kdybychom se podívali na tu možnost zvýšení, protože ALDE i zelení navrhují 40% v případě tohoto bodu a pokud bychom mohli Eh, navýšit eh, tuto míru, bylo by to dobré. Eh, také právo na stažení nebo zrušení. Vidím, že tato věc byla vyřešena předtím, než o tom budeme hlasovat. Dále kompromis 10. Nejsem ještě úplně spokojená s tímto textem. Chtěla bych prosadit spíše původní návrh komise, co se týče ubytování. Já si myslím, že v tuto chvíli to není v souladu se nařízením o ochrany cestujících a v podstatě to bude větší zátěž pro organizátory, než je nezbytně nutné. Za okolností, které ze své definice eh, spadají eh, do jejich remitu, do jejich působnosti. A nejsem si úplně jistá, zda můžeme souhlasit s tím pozměňovacím návrhem číslo jedna, protože, jak už jsem říkala, není to v souladu s ochranou cestujících. Také organizátor balíčku eh, by neměl úplně řešit všechny problémy s poskytovateli cestovních služeb, co se týče dopravy. Co se týče kompromisu 14, tady používám slovičko immediate v případě proplacení a já si nejsem jistá, zda je to na místě. Měli bychom se podívat na možnost established on the territory, eh, protože by mohlo vést k tomu, že se některé podniky budou přemysťovat jinam a snížila by se ochrana spotřebitelů. Takže opět je to další břemeno pro podniky a naopak se tím bude snižovat eh, ochrana spotřebitele. Mám ještě určité výhrady, které se týkají návrhů, které jsou předloženy socialisty. Eh, na posledním zasedání, to je článek 8 a 9, opět eh, by se tím zvýšila administrativní zátěž, nezdá se to úplně praktické a opět by to vedlo k špatnému vývoji cen. Nicméně chápu že se jedná o kompromisy, musíme se vždy něčeho vzdát, ale zároveň máme určité priority, určité červené linie a pokusím se ještě jednou vás přesvědčit, abychom se dohodli aspoň na těch percentuálních mírách, také možnost zrušení a také otázka těch transferových služeb. V tomto ohledu bychom nesměli nebo neměli snižovat ochranu spotřebitelů a musíme prosadit celkové záměry tohoto návrhu směrnice. Děkuji. Good. Anybody else? Eh, děkuji. Chtěl by prosím ještě někdo vystoupit? Prosím. Děkuji, pane předsedo. Jsem velmi ráda, že mám příležitost poděkovat zpravodaje a poděkovat stínovým zpravodajům za jejich práce. Jsem velmi ráda, že by tady měla být eh, ta vazba k cestě. Eh, slovo assisted je v tomto smyslu eh, zavádějící v anglickém jazyce. To vypadá, že je to spojeno s nějakým postižením nebo s nějakým jiným Eh, takovým problémem, takže já vítám tento, tento návrh, který je jasnější. Eh, návrh, návrh pana Koferatyho, myslím, také můžeme přivítat. Dále si myslím, že konec konců je třeba, aby byla jasná, eh, jasně definována odpovědnost. Toto věc kolem odpovědnosti musí být velice jasná. Je, mohla bych poprosit zpravodaje, eh, zda tady, chtěla bych se ho zeptat, zda tady bude eh, dohoda v prvním čtení. A pokud ne, jak zajistíme, že tento návrh pak bude dál pokračovat v novém volebním období parlamentu. Děkuji. Děkuji vám. Ano, e, to jistě pan Majer bude diskutovat. Vidím, že tady přišel pan kolega. E, chci se zeptat, zda až k dalšímu bodu. Dobře, ano, protože jste tady také zapsán jako stínový zpravodaj u těch souborných služeb. Nicméně vás tady velmi vítám. Chtěl by prosím ještě někdo vystoupit? Než dám slovo komisi, tak bych rád přednesl svoji poznámku. Ve výboru pro eh, dopravu eh, máme tady eh, stanovisko, dále máme také důležité stanovisko z výboru Jury, kde je velice důležité, pardon, paní Lichtenbergerová a ehm, je autorkou tohoto, navrhovatelkou tohoto stanoviska. A prostě chci jenom ukázat, že vždycky pracujeme velice otevřeně s dalšími výbory, které zpracovávají stanovisko. A e, Prosím, pána Matia by se chtěl e, vyjádřit k těm různým kompromisům. Dávám mu slovo. Děkuji, pane předsedo. Ze strany komise bychom chtěli poděkovat zpravodaji a e, také všechny, všem členům tohoto výboru za jejich práci na kompromisech. Chtěl bych opravdu poděkovat e, za ty různé kompromisy, které, ke kterým jste dospěli. Samozřejmě musíme ještě některé ty kompromisy podrobněji prostudovat, ale zdá se nám jasné, že velká většina těchto kompromisů se velmi blíží původnímu návrhu komise, což samozřejmě vítáme. Také vítáme to, že je tady určité objasnění, určité eh, úpravy, které se projevují v textu. Nicméně několik bodů podle našeho názoru znamená velké vzdálení se od návrhu komise a to bychom rádi tady na to upozornili. Jeden důležitý bod z našeho hlediska se týká návrhu číslo čtyři. To je definice eh, těch eh, napojených eh, služeb. To je možná trošku podružné, ale důležitý je obsah. Když se podíváme na kritérium, které definuje ty eh, napojené služby, nebo můžeme říkat třeba i eh, asistované služby, eh, tak tady opravdu je velice úzký prostor. Znamená to v podstatě, přenos osobních údajů, jméno cestovatele a kontaktní detaily. A tady musíme si uvědomit, co všechno to ta definice v praxi bude znamenat. My se totiž obáváme, že Eh, konec konců eh, tady eh, bude mnoho určitých ustanovení, které budou pokryty touto definicí. A bude velice těžké tomu vyhovět se všemi těmi dalšími dopady, které by to mělo také na cestující. Pro nás je velice důležitý, přes, důležité přesně vědět, jak Eh, co přináší tato změna, která nebyla pokryta v předchozích diskusích eh, ve stanovisku výboru pro dopravu a podobně. Další bod se týká návrhu číslo 7. To se týká formě, ve které má být poskytnuta informace před cestou, před smlouvou samotnou. A tady ta informace eh, by měla existovat na trvale udržitelném nosiči. Jaké to má praktické dopady? Ty musíme brát také v úvahu. Konkrétně při transakcích online si dost dobře nedovedeme představit, jak povinnost poskytnout informace na trvale udržitelném médiu, jak toto, tomuto vyhovět. Když dochází k rezervování cesty online, pak by organizátor musel spotřebiteli, který provádí rezervaci, poslat e-mail, který E, obsahuje informace, tak to normálně probíhá, nedovedeme si to představit v praxi, jak by toto fungovalo. Nevíme, jestli tento bod byl náležitě zvážen. Třetí bod, ten byl diskutován, to je otázka odpovědnosti Komise je stále přesvědčena, že e, řešení, které my navrhujeme, to znamená odpovědnost organizátora, je to tím nejlepším řešením. Nicméně si také uvědomujeme, že tady jsou i jiné názory na tento bod. Důležité je najít zde kompromis. Já tedy navrhuji určitou flexibilitu, bychom mohli poskytnout členským státům. E, to je bod, který musíme ještě dále v komisi zvažovat jak se postupně projednává celá záležitost. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Děkuji vám. Nikdo další se nehlásí eh, z pléna, tak dávám slovo opět zpravodaji, aby reagoval na všechny body, které Eh, vyslechl a také před zítřejším hlasováním. Asi bychom měli ještě trochu přemýšlet o těch otázkách dalších kroků, které, eh, navrhuje, které se navrhují. Možná budeme usilovat eh, o to, aby se to dostalo na březnovou plenárku, která už je ostatně velice plná. V každém případě dávám vám slovo, abyste nám řekl, co navrhujete. Ja, danke schön. Děkuji. Moc krát děkuji všem, kteří se vyjádřili. Radostné je, že se všichni víceméně shodujeme Většina těch, kteří eh, hovořili, se vyslovila v tomto směru, že eh, na jedné straně tedy máme eh, velkou schodu, shodujeme se na tom, že chceme společný vnitřní trh, na kterém mají spotřebitelé stejná práva, ale na druhé straně musíme neustále zohledňovat specifika členských států. A v mnoha kompromisech se tedy projevilo toto naše umění dostat tam co nejvíce společných lidských práv a přitom povolit členským státům určitou flexibilitu. Ať už jde o otázku odpovědnosti, o tu hlavně, e, tedy zda má ručit e, poskytovatel sám nebo zprostředkovatel za svou práci, anebo e, oba současně. To je upraveno tak, že každý ručí za svou vlastní službu, nicméně ponecháváme členským státům možnost které se spotřebitel může dovolávat. Tedy my nejsme proti tomu, aby členský stát nastavil vyšší úroveň ochrany spotřebitele, pokud chce. Pan Koferáty eh, také se vyslovil v tomto smyslu. Eh, pan, panu, pane Šmite za Alde, eh, moc krát vám děkuji. Pozměňovací návrh 17, o tom jste se zmínil, o doplňkových službách, o tom, že by měli tvořit 40%, nicméně to už se téměř blížíme definici hlavní služby, která by měla tvořit 50% nebo možná o něco více. Můžeme to takto vyostřit, nicméně už jsme o tom mnohokrát diskutovali. Hlavním bodem eh, není eh, ta doplňková služba, nicméně smysl eh, té cesty. Může to být často tak, že například chci do divadla, chci na fotbal, na nějakou akci, ale toto tvoří pouze 15% ceny, protože mnohem dražší je hotel, cesta, letenka a tak dále. Přesto je ta akce smyslem té cesty, ten fotbalový zápas například tím eh, se vlastně stává hlavním bodem, eh, přestože tvoří pouze 15 celkových nákladů na cestu. Takže eh, tady máme kombinaci ceny a smyslu cesty, což si myslím, že je pro spotřebitele nejlepší řešení paní Rile. Doplňkové služby, to je to stejné téma. Nakonec se budeme muset shodnout. Máme tu návrhy, které jsou od 3% až po 50%. Takže 3% to je na mě opravdu hodně málo a 50% je opravdu eh, příliš. Takže v souladu s eh, v souladu s obecnými evropskými pravidly jsme se tedy sjednotili na 25%, tak jako takový průměr doufáme, že dosáhneme schody v tomto bodě. Pokud jde o obchodní cesty, tak ty e, nespadají do naší směrnice, e, pokud e, probíhají v rámci obecné rámcové smlouvy. Pokud ovšem živnostník podnikne nějakou cestu, ať už jde o právníka nebo lékaře, tak přece jenom spadá pod ochranu této legislativy a naopak e, nemůže nám vypadnout z ochrany zkrátka proto, že e, vykonává povolání, ať už jde zase o lékaře nebo e, inženýra nebo podobné. Takže i tady jsme se pokusili začlenit respektive vyjmout obchodní cesty z rámci této směrnice, přestože samozřejmě obchodník může být chráněn na své soukromé cestě. Paní kolegyně eh, McClarkin, definice eh, souborných eh, cestovních služeb byla dlouho předmětem našich debat. I ta lhuta 24 hodin, ta tedy byla začleněna a ty e, pochyby, které se týkají asistovaných služeb a přenosu dat, tak samozřejmě ty jsou tu stále. Můžeme je vymezit negativně. E, jestliže spotřebitel si chce ponechat možnost reklamy a podle mého názoru bychom to měli umožnit, tak musíme e, nějak definovat, jak si na co ještě smí kliknout, aniž by mu vznikl nějaký závazek. To znamená, že pokud, že se sděluje pouze e, destinace, čas a datum, bez obchodních údajů. Pak to nespadá pod naši směrnici, protože jde o reklamu. Když si e, zamluvím cestu na Malorku od 1.7. do 7.7., tak e, bude předáno dál pouze Majorka 1. až 7. července. Nikdo nemůže říct, že to je Mayer, Miller nebo paní McClarkin mohl, může to být eh, každý. To se vůbec nijak netýká žádné eh, konkrétní osoby a jejich údajů. A to je naprosto základní předpoklad. Naopak, eh, kdyby to šlo dál, tak bychom se okamžitě ocitli v oblasti asistovaných služeb nebo souvisejících služeb, nebo jak tomu říkat, Souborné služby musí znamenat něco jiného. To, že já, Hans Petr Mayer, chci tam a tam eh, v, v ty a ty, eh, v, v ta a ta data. Musí se to zkrátka eh, nějak vymezit. Otázka náhrad, okamžitých náhrad nebo opožděných a tak dále, tak k tomu se také vyslovila celá řada lidí. Já si myslím, že bychom měli tedy zavést okamžitou náhradu. Právní služby hledají eh, patřičné pojmy ve všech jazycích. My tam máme něco jako eh, náhrady bez eh, zbytečného odkladu, což si myslím, že je dobrý kompromis, který jsme našli. Potom, pokud jde o ten průběh, tak zítra budeme hlasovat ve výboru, pane předsedo. Na březnovém plenárním zasedání eh, bude další hlasování. Eh, řecké předsednictví není připraveno eh, diskutovat, v podstatě k tomu nemá žádnou šanci uzavřít toto téma do poloviny roku, protože my konec konců končíme v polovině dubna, takže už nezbývá vůbec možnost zahajovat trialogy. Proto my, eh, jakožto parlament, ukončíme toto téma prvním čtením a podle našich pravidel eh, platí, že od tohoto bodu dále musí pokračovat nový parlament, aby nemusel začínat zase od začátku. Eh, pro srovnání v Německu není tato kontinuita, tam naopak platí eh, diskontinuita. Takže bez ohledu na to, v jaké fázi se téma nachází, příští parlament musí začít úplně od začátku. To pro nás díky bohu neplatí. Pozměňovací eh, návrhy obou výborů, eh, TRAN a JURY, eh, byly zohledněny, jak to jen šlo, což také vidíte na hlasovacích seznamech. My jsme je do značné míry přejali. Komisi eh, ještě bych chtěl oznámit, že samozřejmě eh, ještě eh, také budeme dále diskutovat o definicích asistovaných cestovních služeb například. Pokud jde o to trvalé médium, tak o tom jsme taky debatovali poměrně značně. Skutečnost je taková, že v tomto smyslu je i e-mail trvalým médiem. Nicméně spotřebitel musí dostat nějakou písemnou formou tu informaci. V dnešní době internetu je eh, e-mail eh, nejrychlejší a podle mého názoru také nejpřiměřenější eh, písemné médium. A spotřebitel samozřejmě má možnost si ho vytisknout. A konečně ještě k té odpovědnosti. Podle mě eh, je dobrý kompromis říct, že eh, za eh, souborné služby ručí poskytovatel a za asistované služby ručí zprostředkovatel a ten, který přijímá platbu, protože ten, nebo pokud, pokud samozřejmě má právo, aby aby tuto volbu eh, přenechal spotřebiteli, tak samozřejmě státy, pokud chtějí zvýšit eh, ochranu spotřebitelů, tak nevím, proč bychom měli být proti. To byly tedy mé odpovědi na vaše otázky a myslím si, že zítra po kratší diskuzi můžeme tuto zprávu odhlasovat. Děkuji. Děkuji vám, pane Majere, za to, že jste informoval výbor o této věci a chci vám také říci, že eh, rada není připravena diskutovat eh, o této věci, takže naše zpráva, která doufám bude schválena velkou většinou na plenárním zasedání, bude eh, jistě velkým přínosem, ovšem je třeba, aby rada toto brala velice vážně. Eh, toto eh, předsednictví eh, doufám se bude snažit najít nějaký společný základ. Já myslím, že jsme rozhodně výrazně zlepšili návrh. Uvidíme tedy, jak dopadne zítra hlasování a budeme tvrdě pracovat na tom, aby bylo možné o tom diskutovat také na plenárním zasedání v březnu. Je to velice důležité, důležitý návrh pro celou řadu podnikatelů, pro spotřebitele, tak eh, jsem si jistý, že to bude velice dobrý přínos v této věci. Můžeme nyní pokročit dál přímo k našemu poslednímu bodu na dnešní odpoledne. A to je stanovisko eh, pro výbor Econ a jde o návrh komise, návrh nařízení eh, pro mezibankovní poplatky pro platební transakce. Pan Bílan je naším zpravodajem. Chci se zeptat, zda je tady někdo z EPP. A pane Majere, asi to bude na vás. Ano, je to tak? Je to tak. Budete hovořit za pana Borisova. A pak eh, paní Vaňo je tady za socialisty. Eh, pan Schmidt je tady také a ten si opravdu eh, teď zasluhuje roli plnoprávného stínového zpravodaje, také další pan kolega je tady a velmi rád vítám paní Weisenberg. Myslím, že budete hovořit za komisi. Je to tak? Ano, děkuji. Děkuji a vítám vás mezi námi. A e, Nyní prosím pan Bělan, může předložit kompromisní návrhy a chci připomenout, že hlasovat budeme také zítra. A chci připomenout pro ty, kdo chtějí odejít dříve, že na zítra máme změnu v pořadí eh, hlasovaných eh, pořadí. Nejdříve budeme hlasovat o této zprávě pana Bělana a teprve poté o zprávě pana Majera. Okay. Right. Okay. Sorry, we're just making sure that Mrs. Venya was there for that. Okay. Um, Eh, tak prosím, pan Bělan, no, eh, vaše kompromisní návrhy, dávám vám slovo. Děkuji, pane předsedo. Schůze stínových zpravodajů proběhla eh, minulý týden během plenárního zasedání ve Štrasburku. Zástupci všech frakcí byli zastoupeni a já tedy mohu říci, že to bylo velice důležité setkání. Eh, rozhodli jsme o celé řadě věcí a schválili jsme celou řadu kompromisů a tomu jsem velmi rád. Máme tedy dohodu mezi frakcemi. Zlepšili jsme definici transakce eh, platební kartou a kreditní kartou. Eh, Eh, ve spolupráci s kolegy s dalšími, z dalších eh, tedy eh, kruhů jsme zdůraznili důležitost pojmu minimální harmonizace, což znamená, že v příslušném článku uvedeme odkaz na boto odůvodnění 14, který umožňuje, aby členské státy Eh, provozovaly nižší mezibankovní poplatky než ty, které stanovuje nařízení. Také jsme se shodli na zkrácení eh, období na přeskum ze čtyř na dva roky, protože všechno probíhá velice dynamicky a teď by bylo těžké eh, posoudit dopady na platební trh v okamžitém výhledu. Takže dva roky po vstupu v platnost tohoto nařízení to jest čtyři roky od dnešního dne a dva dne od vstupu v platnost, by bylo nutné přeskoumat dopady na fungování trhu. Chtěli bychom, aby eh, komise náležitě prostudovala situaci na trhu, případně posoudila možné překážky, které tam existují. Eh, teď existují poplatky, mezibankovní poplatky, které jsou v některých systémech implicitní a to je třeba všechno přeskoumat, pokud je o články 3 a 4 mezibankovní poplatky a lhůty. Po diskusi jsme se rozhodli, že ponecháme eh, ty prahové hodnoty, které navrhla komise. Byly tady různé názory, ale nakonec většina frakcí se shodla, že ponecháme původní návrh komise. Eh, pokud jde o přechodná období, Chtěli bychom harmonizovat situaci eh, mezinárodní a přeshraniční situací. Také jsme proskoumali možnost eh, zavést eh, pevný, pevnou sazbu pro mikroplatby. A myslím, že tady by bylo třeba navrhnout určité řešení pro mikroplatby, aby bylo možné pokrýt všechny náklady na zpracování. Na druhé straně ale se obávám, že eh, nemáme dostatek času, abychom mohli posoudit eh, důsledky takového ustanovení. Pan de Jong měl iniciativu eh, zavést takovýto pevný, mm, pevnou sazbu, ale myslím, že ostatní frakce pro nejsou. Musíme tedy ještě přemýšlet o tomto návrhu a musíme posoudit, zda bychom tady nedosáhli právě opačného účinku, než který si přejeme. Mohlo by to totiž vést k tomu, že by eh, spotřebitelé raději kartu nepoužili při těchto platbách a to bychom nechtěli. My chceme naopak, aby byla platební karta používána co nejčastěji, eh, aby nahrazovala platbu hotovosti. Eh, dále, jak to vše vypadá v přeshraničních platbách? Například eh, když použijeme platbu z Belgií, jaká sazba tady bude použita. Musíme přesně definovat, co to znamená mikroplatba. Například ve Švýcku, ve Švédsku eh, je jiná definice než v Bulharsku. Myslím, že tento problém je hodně komplikovaný a tady eh, příslušný výbor Ekon by se tomu měl věnovat. Já bych to tedy mohl zahrnout mezi kompromisy, ale stejně tak jsem i otevřen všem eh, poznámkám ze strany kolegů. To je z mé strany vše, budeme hlasovat zítra a já věřím, že toto stanovisko schválíme. Chtěl bych poděkovat všem kolegům, stínovým zpráv, navrhovatelům a všem těm, kdo se zúčastnili práce. Chtěl bych také eh, poděkovat zástupcům sekretariátu i předsednictva. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Podíváme se na ostatní zástupce politických skupin. Nejdříve pan Majer. Ja, danke schön. Děkuji. Já jsem stejného názoru jako eh, Ole Schmidt a samozřejmě eh, také hovořím za našeho kolegu Borisova. Takže vážení, paní, vážení kolegové, eh, chci poděkovat panu Bělanovi za eh, jeho zprávu a stínovým zpravodajům za spolupráci. Myslím, že jsme dosáhli dobrých kompromisů. Proto jakožto stínový zpravodaj EPP podporuji kompromisy 1 a 2, které se týkají definicí kreditních a debitních karet a jejich transakcí. Kompromis 3 definice platební karty. Tento termín je e, použit v návrhu komise několikrát a já souhlasím s tím, že by měl být definován e, jasněji. E, také podporuji kompromis 4, který že, že dva roky po vstupu v platnost má komise vypracovat prováděcí zprávu. Doufám, že tato časová lhuta je dostatečná k tomu, aby e, nařízení už přineslo nějaké výsledky. E, pokud jde o stropy pro mezibankovní poplatky, což je kompromis 5, tak to byl nejproblematičtější bod a my jsme se shodli na 0,2% pro debitní karty a 0,3% pro kreditní karty. Podle mého názoru eh, jednotná doba eh, jednoho roku je dostatečná k aplikaci těchto stropů na všechny mezinárodní a eh, přeshraniční platby Podporuji tento kompromis s dodatečným návrhem pana de Jonga, a to je ustanovení pro mikroplatby. Tady mají členské státy možnost zavést minimální poplatek pro takovéto transakce uskutečněné debetní nebo platební kartou. Na závěr bych vás chtěl upozornit na e, omezení e, určitého typu e, karet, to je o návrh komise. O, obchodníci budou mít možnost přijímat e, platební karty, které mají stejné mezibankovní poplatky a odmítat jiné. Ale jakmile e, poplatky redu, e, redukuje, zregulujeme, tak vlastně toto pravidlo už nedává dále smysl. Kromě toho spotřebitelé eh, nebudou mít dostatečnou jistotu ohledně toho, eh, jestli jejich karta bude přijata nebo ne, eh, což je bude odrazovat od placení kartou. A to jde proti cílům tohoto nařízení. Proto vás vyzývám, vážení kolegové, abyste hlasovali pro můj pozměňovací návrh 80, který maže toto pravidlo všech karet. Děkuji vám za pozornost. Thank you for your attention. Uh, that's also my. Takže a i, i já sám za sebe vám děkuji za pozornost. Thank you very much indeed. Děkujeme mnohokrát za velice jasné sdělení od pana Borisova. Paní Vaniu, co si myslíte? Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vážení kolegové, myslím, že nemáme příliš mnoho problémů jako takových k danému stanovisku. Chtěl bych moc poděkovat panu Bilanovi, našemu zpravodaji, který přijal velice konstruktivní přístup. Navrhl kompromisy, které byly velice přivítány celou skupinou. Chtěla bych eh, mnohokrát poděkovat za jednotlivé pozměňovací návrhy, které jasně eh, zjednodušují text a vyjasňují definice a také dávají členským státům více času, aby mohli aplikovat toto, tuto legislativu. Jsem ráda, že komise byla přizvána, aby eh, prostudovala ten systém třístraných schémat platebních kart, protože skutečně existuje a jedná se o vysoké částky. Chtěla bych také poděkovat kolegům, že podpořili pozměňovací návrhy mé politické skupiny. Myslíme si, že jsme přispěli ke kvalitě textu a tak se neomezujeme na ten tok mezi bankami, ale skutečně to má efektivní dopad jak pro spotřebitele, tak pro obchodníky. To je také důvod, proč jsem podpořila návrh 79, kde dochází ke snížení těchto poplatků a také eh, návrh 74 a 75, 77, které zlepšují informování spotřebitelů, co se týče jednotlivých poplatků za jednotlivé typy pladeb, kterým nabízí jejich eh, karta, kterou přijímá potom ehm, obchodník. Takže celkově si myslím, že dohoda je pozitivní, i když osobně bych eh, dala přednost tomu, abychom dali větší flexibilitu eh, členským státům, co se týče debetních karet a stanovení stropu, protože musíme brát v úvahu situace na finančních eh, trzích, ale pochopitelně důležité také pro ehm, přeshraniční transakce. Takže Chtěla bych poděkovat všem, nejen panu zpravodaji, ale i ostatním stínovým zpravodajům, se kterými jsme spolupracovali skutečně v evropském duchu a do toho se zapojila i komise. Uh, thank you very much. Uh... Děkuji mnohokrát. pane Schmidt. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat panu Bilanovi, panu zpravodaji, Myslím, že odvedl velice dobrý kus práce a mohu podpořit všechny kompromisní pozměňovací návrhy, ale na úvod musím říci, že to může vypadat jako snadná legislativa, ale mně to zase tak jednoduché nepřijde. Hned od začátku jsem byl proti, protože není snadné být v současných dobách liberálem, ale nejsem proti žádným stropům pokud je to uvedeno jako princip. Myslím si, že to je špatné, ale teď si myslím, musíme něco udělat a je pravda, že máme několik eh, doporučení i z minulosti ze strany Evropského parlamentu, ale musím se přiznat, že jsem nehlasoval tehdy pro. Myslím si, že v této oblasti podnikání skutečně se musí nastavit určitá pravidla, a stále v to věřím. Pokud chcete být liberálem, tak ovšem musíte být trošku naiva. Nicméně teď jsem pro. A byl jsem za to kritizován, ale s tím se nějak popasuji. Myslím, že je nezbytné udělat určité zásahy a jedná se také o právní základ 114. To se vždy používá, když jsme trošku v obtížné situaci, ale v tomto kontextu je podle mého názoru tento právní základ přijatelný. Pokud bychom měli mít skutečný fungující jednotný trh, tak eh, s tím musíme něco udělat. Dokonce s tím dělají něco i američané. Takže to je můj argument. V podstatě si držím palce, ale pořád eh, prosazuji tento názor. Když se podíváme na mikroplatby, myslím, že tato otázka také zazněla. Pan Bilan říkal, že s tím přicházíme příliš pozdě. Já doufám, že ne. Nevím, protože v zásadě jsme to probírali na zasedání ve Štrasburku. Myslím si, že pan de Jong s něčím přijde. U nás doma dochází k dramatickému nárůstu v této oblasti. A pokud se nepokusíme to zastavit, mně se to nelíbí. Já si myslím, že všichni by měli mít v kapse alespoň nějaké drobné. Tak to prostě je a čím dál tím více je tady tendence k těm mikroplatbám. Když si chcete koupit noviny, čokolády a tak dále. Takže s tím druhým kompromisem mohu souhlasit. To znamená, že můžeme dosáhnout určitého koncenzu, co se týče iniciativy ze strany pana de Jonga. Děkuji. Děkuji za jasné vysvětlení a líbí se mi, že jste v této oblasti tak pragmatický. Paní Rule? Ne, pan Jong. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chtěl bych také velice vřele poděkovat panu zpravodaji, protože jsme měli velice dobré zasedání ve Štrasburku a ano, je to tak, téměř všechny kompromisy má politická skupina velice ráda podpoří. Nanesl jsem jednu otázku, která byla také nanesena zasedání stínových zpravodajů. Je to určité dilema, hovořil o tom pan Schmidt. Je to obtížná oblast a máte celou řadu eh, střetu zájmu. Jeden zájem, který bych chtěl definovat, je dlouhodobý zájem ze strany spotřebitele, aby měl možnost použití buď karty, která je vydána americkou společností, jako je Visa, Mastercard, moc jich tady není, tak se mohu zmínit ta jména, a také, aby měli možnost získat evropskou kartu. Máme tady menší karty v některých členských státech, ne všude, například v Nizozemsku. Náš národní systém byl odkoupen Maestro, Mastercard. To znamená, že ty alternativy, které máte jako spotřebitel, jsou velice omezené. Musíme spolehat na tento systém, především případě těch eh, mikropladeb, malých pladeb. Co se týče celkového kontextu, tak eh, jsem si myslel, že bude nezbytné věnovat pozornost tomuto problému. Tady jsem eh, konkrétně předložil i pozměňovací návrh, kde jsem hovořil o částkách, které můžete strahávat za ty mikro platby, což se moc nelíbí obchodníkům, takže to je mi jasné, budeme s tím muset počkat, ale měl jsem dobré zasedání, eh, kdy stínoví zpravodaje říkali, nechme to na členských státech, ale zajistíme to tak, aby ty malé karty mohly přežít, aby z dlouhodobého hlediska bylo v zájmu spotřebitele mít tuto možnost, aby to bylo výhodné i pro obchodníky, aby měli větší možnost výběru karet, které budou přijímat, které ne. A tak, jak je to naformulováno, dvě skupiny to již podpořili. Jsou tady určité přínosy, pochopitelně je také důležité, abychom se podívali na hledisko ikonu, ale děkuji a tento návrh podpořím. Děkuji mnohokrát všem za velice konstruktivní diskusi, zazněly dobré návrhy. Chce se ještě někdo přihlásit do diskuse, paní Style? Prosím, proč ne? Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo, a e, děkuji také panu zpravodaji a stínovým zpravodajům. E, já si myslím, že e, jsem podala celou řadu pozměňovacích návrhů a mám radost, že zpravodaj je podporuje, zejména ústní pozměňovací návrh ohledně toho, že členský stát má možnost nastavit vyšší stropy, tak z toho mám radost. Také jsem ráda, že byla přijata mnoho mých pozměňovacích návrhů, které zpřísňují ta pravidla, protože jde o složitou problematiku a když začnete hovořit s lidmi o mezibankovních daňových poplatcích, tak to lidé si většinou neuvědomují, o čem mluvíme, nicméně tady jde o kreditní karty, o poplatky, které vznikají, když nakupujeme, tak to už lidé zbystřují a myslím si, že my se musíme ptát, jakožto na, náš výbor, také výbor eh, Ekon, společně musíme bojovat za eh, ty přínosy, za ta pozitiva této zprávy. Vím, že pan Schmidt je také ve výboru Ekon, eh, já jsem tam náhradnicí a podle mého názoru naše tvrdá práce v tomto výboru se někdy ztrácí, eh, jakmile to převezme ten příslušný výbor a ten spotřebitelský úhel se ztrácí. Takže eh, já velice děkuji zpravodaji a doufám, že se nám podaří eh, nadále prosadit naše cíle. Ano, to byla dobrá připomínka. Musíme zajistit, aby pan Bělan mohl prosadit naše pozměňovací návrhy ve výboru Ekon. Myslím si, že by měl být pozván na tento výbor. E, ještě tedy e, prověříme, jaká je situace. Děkuji vám tedy mnohokrát. E, podle mého názoru jde o velice důležitý návrh, kterým se posuneme vpřed. Paní Weisenbeck nám na naší první schůzce prozradila, že jde o vleklý dlouhodobý problém a teď nastal čas přikročit k jednání. Připomínám vám podobnou situaci v oblasti roamingu. Tehdy eh, hodně lidem vadila ta představa zavedení stropu. Eh, například i panu Šmitovi, který mě teď neposlouchá. A my už teď máme stropy u roamingu a eh, trh funguje dál. Takže je otázka, jak se to bude vyvíjet v budoucnu a jak to budeme monitorovat. Teď dávám slovo paní Weisenbeck. Uvidíme, co řekne na naše kompromisy a potom nám pan Bělan zhrne situaci. Děkuji a děkuji i za ty konstruktivní, konstruktivní schůzky, které tady proběhly. Já se vyjádřím krátce, protože celkem za to my vítáme pozměňovací návrhy. E, možná e, ke dvěma bodům bych se ještě vyjádřila. Pokud jde o tu přechodnou lhůtu, e, tak to je patrně řešení celé řady připomínek, které zazněly. Zejména pokud jde o očekávané těžkosti při přeshraničních nákupech. To je tedy opravdu eh, možné řešení. My v komisi jsme vždycky měli pocit, že pokud eh, ta transakce proběhne eh, jednorázově, jednorázově, tak by to nemělo trvat příliš dlouho. Proto jsme napsali 6 měsíců, vzhledem k tomu, že přeshraniční nákup by měl být možný už po dvou měsících. Jeden rok je poměrně dlouho, zvláště pokud podle pravidel hospodářské soutěže se se může, může přechod uskutečnit rychleji. Nicméně je to kompromis a proto je to řešení. E, pokud jde o ta témata, která jsou ještě otevřená, tak k mikroplatbám já e, rozumím tomu, co říkal pan Bělan, k e, té otázce, jak definovat mikroplatbu. Možná bychom se mohli inspirovat e, pozměňovacím návrhem Ekonu, který zkrátka říká, že by měl být fixní poplatek a nebo procentuální poplatek a měl by platit ten nižší. Tím bychom obešli otázku, co je to vlastně mikroplatba. My chápeme, že bude nějaká minimální částka. Ta současně navrhovaná minimální částka není příliš nízká, pokud si vezmete, že je to ekvivalent platby 35 e, euro. To znamená, že e, každá platba velmi malé částky by vedla k bankovnímu poplatku, který by odpovídal platbě za 35 euro. E, takže to není tak nízká částka a my máme trošku obavy z toho, že to nakonec půjde proti zájmům bank protože by to mohlo znamenat, že celá řada e, obchodníků bude trvat na tom, aby ty menší částky byly placeny e, hotovostí, což by představovalo ztrátu pro banky. To jenom e, dávám k úvaze, protože tento bod je stále ještě otevřený. Eh, další problém, který zazněl i v dalších debatách ohledně této minimální částky, je ten, že když máme minimální částku, neměla by existovat i maximální částka, což je poměrně fér myšlenka, protože když platíme například kreditní kartou zájezdy za více než tisíc euro, eh, tak se dá říci, eh, že tam je pouze jakýsi digitální spínač, který se vypíná nebo eh, zapíná a tím pádem tady nevzniká nějaký reálný náklad. Takže to je pro vás na úvahu. A pokud jde o, o obecnou eh, připomínku pana Šmita, tak my sympatizujeme s DG Competition, protože eh, tam jsou lidé ze všech nejméně naklonění k regulaci cen. Nicméně eh, po 20 letech hospodářské soutěže eh, se eh, generální ředitelství posunulo směrem k regulaci cen, protože kdybychom nechali regulaci cen pouze v rukou průmyslu, tak by to nevedlo k žádoucím eh, výsledkům, přestože existují rozhodnutí a rozsudky v oblasti hospodářské soutěže. Takže tady vlastně volíme nejmenší ze všech zel. Nicméně eh, komise za pár let provede eh, přeskum, vy už jste to tady předeslali, eh, tu, čas, ten časový horizont, který je podle nás dost ambiciozní, nicméně bude určitě dobře podívat se na vývoj trhu a současná legislativa půjde také Eh, tím směrem, že bude podporovat nové hráče ve vstupu na trh. Takže možná, že ta potřeba regulovat ceny eh, také zmizí, pokud trh eh, bude probíhat efektivním způsobem. Děkuji. Děkuji mnohokrát za tato vyjádření a také za povzbudivou reakci na naši práci. A pane Bělane, chcete to schrnout? Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám. Chtěl bych poděkovat všem řečníkům, kteří se podíli na diskusi. Zůstává jedna nezodpovězená otázka, otevřená otázka, a to je ta otázka pana De Jonga, jak zdůraznila zástupkyně Evropské komise. Tento pozměňovací návrh má dopady, které možná nebudou odpovídat tomu, co my si přejeme. Možná by eh, bude těžké dnes večer nebo zítra ráno vše vyřešit e-mailem, ale můžeme se o to pokusit. Minulý týden jsem dostal informace, podle které eh, SAD nechce podpořit eh, tento návrh, ale dnes odpoledne máme ještě chvilku času a možná najdeme nějaké zářečné řešení. Kromě toho jak jsem viděl, všechny ostatní návrhy mají podporu všech frakcí. Já jsem tomu velmi rád a e, budu očekávat zítřejší hlasování. Děkuji. Děkuji. Jak bylo řečeno, hlasovat budeme zítra. Jak už jsem řekl, změní se pořadí e, zpráv e, a po dvou hlasováních, eh, eh, po dvou informacích o dialogu budeme eh, se pustíme do hlasování, to bude kolem desáté hodiny. A Ekon 20. února příští týden bude schvalovat svou zprávu, takže myslím, že pan Bělon bude jednat i s našimi kolegy z Ekonu, aby se vše zvládlo do plenárního zasedání. Uvidíme, zda naše stanovisko se zobrazí v pozměňovacích návrzích. Já vám tedy děkuji. Děkuji, že jste se zúčastnili schůze dnešního odpoledne. Zítra se sejdeme v 9 ráno přesně a budeme mít eh, prezentaci nových návrhů komise o porušení celních předpisů a sankce. Prezentace eh, tady bude tedy v 9 hodin bude trvat do 10 hodin a v 10 začneme hlasovat o tom, co jsme dnes odpoledne tady probírali. Bude to tedy, eh, budou to souborné přepravní služby, eh, systém e-call a eh, další také zpráva pana Majera. Takže přeji vám velmi hezký večer a těším se zítra na schválenou.